Eh, práv budou eh, horší a horší. Proto očekáváme, že Evropská komise provede řádné vyhodnocení eh, voleb v Bulharsku. Děkuji. Děkuji. Poslední řečník. A můžeme přejít tedy k dalšímu bodu programu, což je zpráva pana kde se což je spotřebitelská politika. Prosím, pane zpravodaj, máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Jak kolegové vědí, komise oznámila, že mezi ředitelstvími pro spotřebitelskou politikou se budou všichni zabývat konkrétně spotřebitelskými právy květnu a v červnu roce 2012. A parlament se proto rozhodl, že zpracuje zprávu z vlastního podnětu, abychom zjistili, jak můžeme přispět. Návrh zprávy původně zpracovala paní Eva Britz Svensonová z naší politické skupiny, ale ta musela z parlamentu odejít ze zdravotních důvodů a já jsem ji nahradil. A chci Evě z celého srdce poděkovat za veškerou práci, které přispěla k této zprávě. Já doufám, že se to tady nejdříve uzdraví. Stejně jako Eva Brit Svensonová, i já se domnívám, že jsou tady určité nedostatky v systému, které musíme překonat, pokud chceme dát občanům a spotřebitelům v Evropě odpovídající pravomoci. Musíme řešit problémy, kterým občané a spotřebitelé čelí. Musíme omezit nerovnosti mezi spotřebiteli, musíme zajistit, že budou schopni obecně uplatňovat svá práva. A konkrétně mám na mysli zejména elektronické obchodování. A musíme se také zamyslet nad tím, jak zajistit alternativní možnosti pro řešení sporů a jak zajistíme, že výrobky budou vysoce kvalitní a bezpečné. Musíme se také postarat o to, že budeme mít sociálnější Evropu a že pro občany bude snadnější přístup k sociálnímu blahobytu a k sociálním službám. A musíme také omezit takové problémy, jako jsou škodlivé hormony v mase a chemikálie, dejme tomu v kosmetice. Kolegové z ostatních politických skupin předložili 188 pozměňovacích návrhů. Já jsem chtěl zajistit, že se mi podaří do zprávy zapracovat co nejvíc názorů, co nejvíc náhledů na věd, aniž bychom to příliš rozmělnili. A díky stínovým zpravodajům jsme předložili 16 kompromisních pozměvacích návrhů. A konečná verze zprávy byla odhlasována. ve výboru 17. října. 23 hlasovalo pro, nikdo proti a 10 lidí se zdrželo hlasování. Někteří poslanci zřejmě nebudou spokojeni a proto je důležité, když mluvíme o ochraně spotřebitele a příslušných politikách, abychom nezapomínali, že jsme tolik neprosazovali sociálnější Evropu, jak bych se to byl přál já. Je tady také otázka zákazu reklamy, která je zaměřena na děti do 12 let. Po tomto vývoji a poté, co jsme to prodiskutovali se všemi politickými skupiny, jsme spustili nové kolo diskuzí a to potom umožnilo, alespoň já doufám, aby všichni zítra podpořili kompromisní text. Tento text řeší ty otázky, před kterými stojí spotřebitele, především ovzduší finanční krize. Chceme především zajistit, že produkty budou bezpečné. Mluvíme o to, že je také důležité omezit emise CO2 a zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelům i životnímu prostředí. Zpráva pojednává také o reklamě zaměřené na děti a o tom, jak omezit plýtvání potravinami. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci a také za jejich úsilí pomohli zpracovat konečnou verzi zprávy, se kterou zřejmě kolegové budou moci souhlasit a doufám, že to zítra podpoří. Děkuji, pane Trianta Fideldisi. A nyní spontánní řečníci a vidím nejprve pana Mesároše. Kur, <clears throat> helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső... Děkuji. Ano, je správné, abychom eh, v centru viděli spotřebitele. Eh, eh, nám jde tedy o volný pohyb zboží, služeb, osob, to jsou základní principy, ale Eh, my eh, musíme zároveň i podporovat komisi v tom, aby došlo k reálným změnám počínaje rokem 2012 a pokud je o ochranu spotřebitele a to způsobem přeshraničním. Je třeba i posílit standardní informovanost, je třeba poskytovat více informací, je třeba mít prostředky eh, pro to, abychom mohli provádět různé průzkumy a kampaně na ochranu spotřebitele. Lze snadnou eh, eh, vidět je problém, pokud máme prostředky to zjistit. Jenom dovolte, abych zmínil ten test výrobku, mm, ke kterému došlo na jaře. Zde mm, je část výrobců, kteří mm, spotřebitele podceňují a já myslím, že to díky komisi napravíme. Děkuji vám pěkně. Děkuji mnohokrát. Práva spotřebitelů se staly součástí občanských práv. Výchova dobrých spotřebitelů je tedy výchova lepších občanů. Navzdory tomu, že se ve zprávě zabýváme více skupinami obyvatel, a jejich ochranou. Trochu mi chybí více pozornosti a zaměření pozornosti na práva mladých lidí jako spotřebitele. Mladí lidé jsou spotřebiteli v čále nižším věku a jsou také nejinovativnější skupinou spotřebitelů a jsou náchylní vůči novým věcem, jako je například nakupování přes internet. Je proto velice důležité takovýto spotřebitele vychovávat a bylo by dobré zavést povinnou výkou o spotřebitelských práv eh, v rámci osnov základních člov škol v celé Evropské unii. To by bylo důležité pro mladou generaci. Nesmíme ovšem zapomínat ani na další generace. Musíme je neustále všechny informovat a vzdělávat je o spotřebitelských právech. Jen tak můžeme zlepšit celkovou situaci v oblasti spotřebitelských zpráv. Protože když lidé nebudou vědět, že mohou využívat svá práva, tak budeme mít 800 směrnic zbytečně. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo panu Harperovi. Děkuji, pane předsedo. Jako předseda výboru a také za svoji skupinu chci přele uvítat tuto zprávu. A chci kolegovi poděkovat za to, že navázal na vynikající práci paní Svensonové. Ale takováto ambiciozní a dalekosáhlá zpráva bohužel musí být uzavřena v krátkém čase. Nemáme úplnou rozpravu. Nicméně já se domnívám, že je to skutečná výzva pro komisaře Daliho, kterého zde dnes večer vítám. Výzva k tomu, aby byl opravdu ambiciózní ve strategii pro spotřebitele, na které teď pracuje. Tuto zprávu zadali koordinátoři výboru právě proto, aby byla příspěvkem do tohoto procesu. Já myslím, že je celkem jasné, když se na tu zprávu podíváte, že v současné chvíli se naše názory opravdu liší. Máme otázky, kterými se zabývá ředitelství pana Daliho, pana Tajányho, paní Redingové. Máme tady otázky měnové a tak dále. Takže já myslím, že pro vás je to, pane komisaři, dalí velká výzva. A já doufám, že se tím budete zabývat důkladně a navrhnete širokosáhlou, dalekosáhlou politiku, která zajistí rámec, který potřebujeme k tomu, aby byli naši spotřebitelé řádně chráněni a měli odpovídající pravomoci. A to bude základem pro to, abychom dále rozvíjeli vnitřní trh. Děkuji, pane Harbre. Paní Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych rovněž poblahoře, poblahopřát paní Evě Svensson a našemu kolegovi Eh, zpravodaji za jejich práci, který odvedli v této oblasti, tedy v oblasti práv spotřebitele. Je jasné, že v této oblasti je důležité se zaměřit na obtíže spotřebitelů, zejména na vrstvy populace, které jsou nejvíce zranitelné, zejména nyní v situaci hluboké ekonomické a sociální krize které čelíme v celé řadě členských států. Vedle informačních kampaní, vedle kontroly, testování produktů je důležité, abychom zabezpečili, aby veškeré obyvatelstvo zejména pracující, děti, mladí lidé, důchodci, migranti, ženy, aby všichni tito měli dostatečné příjmy pro to, aby pro ně byly dostupné veškeré typy základních produktů a služeb. Zejména tím mám na mysli potraviny, ale samozřejmě také zdravotnické služby, energie, dopravu, služby eh, důstojného ubytování, které by jim umožnilo žít důstojný život. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Basesku. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych ráda uvítala iniciativu komise, pokud jde agendu pro ochranu spotřebitele. Je nutné, abychom měli na evropské úrovni soudržný právní rámec, abychom zajistili odpovídající ochranu pro všechny občany. Musíme také bojovat proti klamavé reklamě. Chtěla bych poukázat na to, že Rumunský národní orgán pro ochranu spotřebitele spustil projekt, který má vést ke změně legislativy v této oblasti, abychom lépe chránili zájmy spotřebitelů. Potřebujeme také osvětové a informační kampaně. V Rumunsku máme například každoroční celostátní soutěž v oblasti ochrany spotřebitele kterou pořádá příslušný národní orgán a ministerstvo vzdělávání. Ta soutěž už se koná devátým rokem a je určena žákům a studentům od 6 do 18 let a má osvětové cíle. Děkuji. Repo? Děkuji. Jakožto stínový zpravodaj za SAD si myslím, že tato zpráva je velice dobrá, ale stále se divím tomu, jak eh, my v parlamentu ignorujeme obyčejného občana, zejména ty, kteří jsou ve zranitelném postavení. V našich slavnostních projevech hovoříme o tom, že občané jsou ústředním bodem jednotného trhu, ale ve skutečnosti pouze eh, jak si podporujeme síly trhu a jde nám pouze o růst. Ochrana spotřebitele je velice ambiciozním cílem, ale Podívejme se na skupiny, jako jsou děti a staří lidé je důležité, abychom pro ně měli odpovídající řešení a je třeba se zaměřit na reklamu na děti. Tato reklama má dopad i na sociální postavení dětí. Týká se to ošacení, elektroniky a hraček. Velice rychle se ukáže, zda má rodina, rodiče, dítě peníze či ne. My si ale přeci nepřejeme, aby některé evropské děti byly vyloučeny ze společnosti již v mateřské školce. A proto si si přeji, abychom si položili otázku, jak bude vypadat sociální Evropa, kterou si přejeme. Děkuji. Děkuji a jako poslední v tomto kole paní Legrip. Děkuji, pane předsedo. Zpráva Eh, o nové strategii pro spotřebitelskou politiku, o které budeme hlasovat zítra, to eh, stanovuje jasné milníky, konkrétní milníky, které chceme, aby Evropská komise splnila, až eh, bude navrhovat svou novou Consumer Agenda na začátku příštího roku větší odpovědnost pro spotřebitele, ale i větší informovanost, aby věděli, k čemu mají přístup. Je třeba i rychle zavést evropskou legislativu, tak aby všich, všichni aktéři znali svá práva a povinnosti. To musí být naše priorita. To musí být priorita pro eh, národní a evropské zákonodárce, ale i pro podniky, pro profesní organizace, pro združení spotřebitelů. A především si myslím, že v této fázi je velice vhodné, abychom e, začali reálně dohloubky přemýšlet, abychom našli správnou rovnováhu mezi počtem informací, e, které skutečně reálně spotřebitel potřebuje a jak by je mohl využít při nákupu a eh, abychom to zvážili ve světle eh, administrativní a finanční zátěže pro naše podniky. Slovo eh, základní moto je odpovědnost. Odpovědnost pro producenty, výrobce, pro poskytovatele služeb, ale i pro spotřebitele. Děkuji a nyní předávám slovo panu komisaři Dalimu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, omlouvám se dnes za svůj hlas. Rád bych poděkoval parlamentu, výboru IMCO a především zpravodaji, panu Trianta Filidisemu a také předchozí zpravodajce, paní Evě Brit Svensonové, za zprávu o nové strategii pro spotřebitelskou politiku. Já si uvědomuji, že tato zpráva v zásadě představuje celou řadu kompromisů a možná neřeší nebo ne zcela řeší všechny otázky, které někteří z vás považujete za důležité. Musím však říct, že konečný výsledek vaší práce je vynikajícím příspěvkem do vlastní činnosti Komise v oblasti spotřebitelské politiky. Obsahuje zajímavé a podstatné prvky, které umožní prosazovat zájmy evropských spotřebitelů. Především skutečně vítám komplexní přístup ke spotřebitelské politice, který se ve zprávě projevuje. Úspěšná moderní spotřebitelská politika nemůže vycházet pouze z legislativy. Musí být více straná. A v této souvislosti zpráva správně zdůrazňuje bezpečnost spotřebitelů, jak u produktů, tak u potravin. Zdůrazňuje význam toho, aby spotřebitelé dostali odpovídající pravomoci, a aby se jim dostalo odpovídajícího vzdělání a informací. A správně zdůrazňuje, že politika Evropské unie v oblasti spotřebitelské ochrany musí podpořit růst a inovaci v maloobchodním sektoru a především dokončení digitálního jednotného trhu. Uvádí, že je třeba přehodnotit stávající spotřebitelskou legislativu především ve vztahu k nekalým komerčním praktikám a klamavé reklamě a také ve vztahu k řešení sporů, včetně alternativního řešení sporů a onlineového řešení sporů. Toto musí být mezi prioritami. Zpráva trvá na tom, že musíme zajistit účinnou implementaci a uplatňování stávající legislativy. Zdůrazňuje určité křížové otázky, například udržitelnou spotřebu, zranitelné spotřebitele a přístupnost. Ze sektorového hlediska správně zdůrazňuje finanční služby, energetiku a digitální prostředí. A společně s dalšími zprávami parlamentu, které se zabývaly spotřebitelskými otázkami, jako byly zpráva Grech, Het, Arias a Schaldemose, a také v souvislosti s tím, co se týká zranitelných spotřebitelů, co se chystá, tyto zprávy představují cený zdroj inspirace pro komisi při další práci na budoucí spotřebitelské politice. Řekl bych v tomto ohledu několik slov o záměrech komise. Místo předsedkyně komise Redingová a já předpokládáme, že předložíme novou spotřebitelskou agendu v prvním poletí příštího roku. A tato agenda bude představovat soudržnou strategickou vizi pro spotřebitelskou politiku v nadcházejících letech a také milníky pro období od roku 2012 do konce současného funkčního období komise. Předpokládáme, že to bude ambiciozní text, který se zaměří na konkrétní opatření. V centru vnitřního trhu budou spotřebitelé a to vy také ve své zprávě zdůrazňujete. Klíčovým principem budou pravomoci pro spotřebitele v nejširším slova smyslu. Pravomoci znamenají, že spotřebitelé se budou moci účastnit činnosti na trhu a zajistit, že jim poplyne prospěch z trhu. Spotřebitelské otázky budou nejen v portfoliu místo předsedkyně Redingové a v mém portfoliu, ale také v dalších opatřeních v oblasti finančních služeb, energetiky, dopravy a digitálního prostředí. A tím se bude řešit také záležitost, která je zásadní ve vaší zprávě, a to, že potřebujeme soudržný holistický přístup ke spotřebitelské politice. Spotřebitelská agenda musí také zohlednit nové výzvy, před kterými stojíme. Musíme přejít k udržitelnější spotřebě, Musíme řešit konkrétní potřeby stávající populace, digitalizaci, včetně elektronického obchodování a otázku sociálního začlenování a zranitelných spotřebitelů. I toto plně odpovídá tomu, co je ve vaší zprávě. Evropská spotřebitelská agenda si také za výslovný cíl stanoví navázat na pokrok, kterého už jsme dosáhli v evropské soudní oblasti a chce tak posílit úlohu soudců, právníků a orgánů činných trestném řízení i přes hranice. Za tímto účelem bude spotřebitelská agenda vycházet z partnerství, abychom spojili zdroje v souladu se zásadou udělat více s menšími zdroji abychom zapojili všechny, koho se to týká. Patří k tomu partnerské vztahy s členskými státy, s prostředníky, to znamená spotřebitelskými organizacemi a médii, s podniky, oblasti informací pro spotřebitele a také na mezinárodní úrovni v oblasti bezpečnosti produktů. Už jsme pozbírali příspěvky poradních sítí, které řídíme. Do těchto sítí patří spotřebitelské organizace a národní orgány a na začátku roku 2012 chceme uspořádat slyšení, zřejmě za pomoci výboru IMCO. Už teď jednáme o tom, jak to zorganizovat. A jako první krok připravujeme v návaznosti na žádost parlamentu zprávu o zapojení zájmu spotřebitele do všech aspektů spotřebitelské politiky a tato zpráva by měla být hotová začátkem příštího roku. A na závěr chci dodat, že minulý týden komise přijala návrh na období 2014 až 2020 pro program pro spotřebitele, to je finanční rámec, který bude základem spotřebitelské agendy od roku 2014. Tento návrh teď projednávají rozpočtové orgány. Navrhovaný spotřebitelský program se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti a pokrývá celé spektrum spotřebitelské politiky. A zejména mám velkou radost, že mohu oznámit, že tyto čtyři cíle odpovídají doporučení ve vaší zprávě. Jde o bezpečnost spotřebitelů u produktů, potravin a služeb. Jde o to, aby spotřebitelé dostali správné informace a dostalo se jim správného vzdělání, aby je řádně pochopili. Dále jde o konsolidaci a další posilnění eh, spotřebitelských práv a nápravných prostředků a v neposlední řadě o uplatňování spotřebitelských práv. Děkuji vám. Já děkuji vám, pane komisaři. Takže kolegové, rozprava o spotřebitelské politice je uzavřena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A další bod na pořadu jednání jsou online hazardní hry.